odůvodno nechci opakovat to, o čem jsme hovořili během první výměny ale zcela rád bych nyní vytyčil určitý rámec, ve kterém byla prováděna tato diskuze. V podstatě se jednalo o tři prvky, které o kterých se hovořilo v souvislosti nástrojem EIDHR. První je strategická otázka. O co se jedná? Jedná se o politiku lidských práv Evropské unie obecném charakteru. Jedná se o konzistenci této politiky, jedná se o mainstreaming této politiky a jedná se také o tom, co je možno učilit na eh, obecné politické úrovni. Celá řada nevládních organizací mají velký význam. Evropská unie musí hovořit o lidských eh, právech také v jiných nástrojech a především hovořit o politickém dialogu se třetími zeměmi. A EIDHR je doplňkem. A druhá úroveň je technická a legislativní úroveň. Tady se jedná o nařízení v uším slova smyslu, jak je třeba ho prepracovat tak, aby komise měla rozumný právní základ pro práci s lidskými právy. Tato diskuze má o komplexní charakter a je třeba na ní nazírat také s rozpočtovými pravidly a s jinými nástroji. Eh, Evropské unie. A třetí a poslední věc má praktický charakter. Jak bude Evropská unie skutečně provádět realizaci politiky na místě. Jak nás vnímají partneři, se kterými spolupracujeme? Jak potvrdíme lidská práva a demokracii za zvláštních okolností? To je bod, o kterém jsme již několikrát hovořili, ale zopakuji to ještě jednou. Eh, ta komplikovanost těchto metod a jejich eh, pomalost pro naše partnery eh, vede k tomu, že někteří partneři odmítají eh, spolupracovat s takovýmto nástrojem, mimo jiné také s EIDHR. Já si myslím, že budeme moci vyřešit tyto problémy s přepracováním eh, tohoto nařízení, které bude mít formu určitého balíčko. Těší mě, že tři naši hosté přijali naše pozvání, všichni mají různá pozadí a měli by přispět tomu, jak zlepšit tento názor. Jean Mastros je dlouhodobým korespondentem listu Le Soir, je aktivní při Human Rights Watch, doktor Human Rights je pro evropskou demokracii a potom doktor Levi z Tuniska, které který skutečně, ne, která skutečně eh, provádí velmi důležitou práci a zastupuje také nadaci Friedricha Naumana zde v Bruseli. Eh, prosím, pan předseda, když bude mít čas se soustředit na to, co tady říkáme, tak asi nám řekne, v jakém pořadí by jednotliví řečníci měli hovořit. Still then, Mr. Martos. You have the floor. Pan Martos. Merci beaucoup. Euh, je remercie pour... Děkuji mnohokrát, děkuji za vaše pozvání a za tuto iniciativu ohledně EIDHR. Dovolte nejprve pár politicko-technických poznámek na úvod. Myslím si, že se ocitáme v době, která je poznamenána uh, ústupem v oblasti demokracie a lidských práv, to je třeba říci, a tato iniciativa tedy má být na, má dostat velikosti té výzvy, je třeba tedy stvrdit naše politickou, potřebnou politickou vůli eh, s tím, že veškeré programy na podporu demokracie a lidských práv mohou být někdy napadány eh, v zemích, které by mohly být příjemci pomoci. Například v Egyptě nedávno byly, eh, byly zadrženy osoby, které eh, se podělily na provádění tohoto programu. Takže je třeba opravdu jasně stvrdit politickou vůli Evropské unie, brát na sebe riziko vůči těmto zemím a eh, provádět ty projekty. Dále další eh, důležitá věc, pokud je o učení politického modelu parlamenta v arabsko-muslimských zemích, zemích jako je Katar česácká Arábie, bylo byla vynaložena prakticky miliarda dolarů na projekty podpory islamistických hnutí. To je také důležitý e, vývoj, e, který je třeba zohlednit. Čína v posledních letech rozvíjí e, výrazně veřejnou diplomaci, zejména jde například pro školování žurnalistů a není, to, není výsledkem zrovna to, co si představujeme pod pojmem svobodná žurnalistika. Takže Tolik eh, souvislosti a kontext, ve kterém pracuje Evropská unie, eh, když usiluje o podporu lidských práv. A snaží, snažili jsme se tedy z toho vyvodit určité závěry do budoucna. V průběhu 80. a 90. letech eh, Evropa výrazně pomohla transformaci v Chile a v Jižní Africe a tyto dva příklady jsou považovány za Eh, reálné úspěchy veřejné diplomace a také eh, úspěchy evropské podpory lidských práv. A jsou nesmírně eh, zajímavé. Zaprvé tady jsme velice dobře znali a hluboce, dohluboka znali politickou situaci v těchto zemích, což není vždy pravda u jiných zemí, kde Evropská unie intervenovala v jiných let, v, v posledních obdobích. A dále zde existovala a podporovali jsme pouze demokratická demokratická hnutí. To znamená, neusil, neusilujeme jsme nutně o styky a kontakty eh, s vládními orgány a strukturami, ale jasně jsme řekli, na čí straně Evropa stála. Mimochodem, ta podpora byla velmi selektivní, ať šlo o podporu médií. Nepodporovali jsme média obecně, ale například eh, pouze média, která hrála specifickou a významnou roli v rámci transformace. Například eh, Weekly Mail a Guardian v Jižní Africe. Eh, v čele také eh, byly některé tiskoviny, které eh, kdy tady nešlo o média obecně, ale pouze o ta, která pomáhala s transformací. Dále šlo o strategickou, velice pečlivě promyšlenou podporu, kdy byla zohledněna konkrétní situace dočených zemí a například jsme v těchto dvou zemích podpořili výzkumné ústavy, které v podstatě byly substitutem Eh, vládního akademického univerzitního systému, který byl tady pod kontrolou státu. A to si myslím, že byl také důležitý prvek eh, transformace. Co bylo také relevantní v případě těchto dvou zemí, byla nutnost zachovat se autonomie a nezávislost eh, vůči zemím, zejména členským zemím, zemím. Ovšem byly samozřejmě určité zájmy, bylo třeba postupovat co možná nejkoherentněji za EU eh, a, za člen, a členské státy také spolu s Unii. Tato koherentnost byla dosahováno eh, z hora, tedy usilovali jsme o co možná nejvyššího společného jmenovatele, nikoli nejnižšího v oblasti lidských práv. To je také nesmírně, bylo nesmírně důležité. Koherentnost je zásadní. Eh, za situace, jaká je například v některých arabských zemích, já si myslím, že není možné už jako Eh, jako v minulosti, abychom eh, udrželi kontakty s autoritářskými vládami a, a zároveň se prostě podpořili pár drobných eh, projektů ve společnosti. Já si myslím, že Evropa musí jasně vyjádřit svoji podporu těm, kdo jsou aktéry transformace, která samozřejmě by měla být demokratická, nemělo být pouze o sláďování zájmů na jedné straně autoritářských struktur a na druhé straně demokratů. Myslím, že je třeba pracovat eh, na systému, který by umožnil rychlejší intervence. Často naše schopnost odezvy je v čase výrazně vzdálena v okamžiku vzniku potřeby. Je třeba nastavit eh, přeměřená kritéria, spružně ty procesy, demokratická kontra musí a musí být jasnější, rychlejší. A na závěr ještě domnívám se, že pokud tedy Jde o spolupráci s místními organizacemi, abychom eh, nevypadali jako mocnost, která chce eh, vykonávat nadměrný, uplatňovat nadměrný vliv eh, v zemi, je třeba, aby respektive někteří příjemci pomoci bývají takto osočováni mocí. Takže pokud chceme podporovat místní organizace, musíme, musíme tak činit s partnery, kteří jsou zapojeni do procesu transformace a kteří nejsou, jak tomu někdy bývá, příliš blízcí uh, mocenským kruhům. Děkuji. Děkuji. Dalším řečníkem je pan Carlos eh, Fernández. Z výkonného partnerství, partnerství pro, pro lidská práva demokracie předseda uh, sítě EIDHR, který uh, se vyjádří k návrhu komise a také k pozměňovacím návrhům zpravodaje. Máte slovo na pět minut, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, děkuji za dnešní pozvání. Pokusím se maximální stručnost. Celkově z pohledu občanské společnosti nařízení o e IDHR, které právě projednáváme, a obecně poznací návrhy, které, které jsou vypracovávány se zdají ubírat správnou cestou. A je to tak proto, že ten celkový dojem, který zde máme, je, že toto nařízení, jeho návrh je mnohem eh, koheznější, pokud je o cíle, o to, jak jsou slučovány eh, jednotlivé aspekty podpory lidských práv a demokracie, eh, které ten nástroj provádí. Dále, pokud je občanskou společnost, tady je velice zajímavý způsob, jak vyzdvihnout roli občanské společnosti jakožto hracího motoru proměny. To je třeba znovu a znovu zdůrazňovat, zejména v kontextu transformace, ale také eh, v kontextu podpory lidských práv. A také obecně existuje určitá tendence konsolidovat a určitým způsobem posílit flexibilitu nástroje, tak, aby mohl působit v těch nejsložitějších kontextech a zemích. Zejména eh, je zde velice zajímavý návrh mechanismu eh, podpory ochránců lidských aktivistů za lidská práva. Na, na tento návrh se velmi těšíme. Eh, byl by tam také mechanismus mikrograntu a makrograntu a zejména jde také o zachování posílení kapacity Evropské unie intervenovat i v kontextu transformace. To je věc, která se rýsovala v tom politickém prostředí v Bruselu už dlouho od arabského jara takže to jsou aspekty, které se nám líbí. Některé věci jsou ještě otevřené v této diskusi kolem nařízení pro EIDHR a rád bych se zaměřil na tři prvky. Jednak je to diskuse o doplňkovosti, za druhé diskuse o flexibilitě a třetí věcí bude demokratická kontrola nad tímto nástrojem a jeho řízením a zprávou. Eh, nejprve ten první aspekt, eh, doplňkovost. Eh, o tom se na neustále. Jakožto politický princip, doplňkovost a politická konsistentnost jsou klíčové a neměly by být kladeny na okraj. Ale otázkou nyní je, zda nařízení je tím správným místem pro diskusy o tom, jak dosahovat doplňkovosti, komplementarity. My se domníváme, že účinná doplňkovost, komplementarita může eh, probíhat jedině na úrovni zemí eh, v rámci programovacích dokumentů, spíše než na úrovni nařízení. A z tohoto důvodu bychom, bychom eh, možná vyzvali jak komise, tak parlament, aby tam nezaváděli příliš mnoho konkrétních odkazů na nástroje, konkrétní nástroje v tom nařízení, aby tedy existovalo obecné doporučení a obecný mandát pro komisi, aby hledala veškeré příležitosti pro doplňkovost a aby se pracovalo s celým toolkitem, celým tím souborem nástrojů Evropské unie. Protože někdy eh, se snažíme hledat nástroje, které jsou zdánlivě příbuzné a podobné. Já mám instrument, mechanismus, instrument pro stabilitu a IDHR, ale někdy třeba můžeme hledat spíše u ICI a geografického aspektu eh, IDHR Eh, také bychom neměli zapomínat, že eh, mnoho z nekonsistentností v evropské politice nepřichází a nemá původ všech samotných nástrojích, ale spíše v politické rovině. U politiků, kteří jsou za některými rozhodnutími. Dále, myslím si, že je třeba samozřejmě posilovat kapacitu EDR, eh, flexibilně reagovat v situacích přechodu, transformace. Domníváme se, že ty předložené návrhy jsou dobré, že jdou správným směrem. Mechanismus pro aktivisty za lidská práva, facilita pro e, malé půjčky, e, základní práva a zjednodušený postup pro, pro úvěry či granty do tisíce eur, to je dobré. A myslím, že bychom měli zachovat e, práh 1, 2, 3 či 3 tisíce eur, ten dosavadní v nouzových situacích. Je důležité, aby komise v těchto konkrétních případech měla skutečně možnost jednat v těchto zemích, eh, zasahovat. Vzhledem k tomu, že komise bude mít eh, omezené zdroje, eh, některé, některé návrhy jsou výrazně pod milionem eur a vlastně by se omezovala schopnost komise, akceschopnost komise skutečně jednat v nouzových případech. Není ovšem jde o procedurální aspekt a zajištění kontroly. Kdo je procedurální záležitost, není to otázka částek. A než mi vyprší čas ještě demokratická kontrola, to souvisí s tím předchozím tématem, řekl bych, a je důležité, abychom posílili kapacitu zejména parlamentu vykonávat kontrolu nad řízením a zprávou EIDHR. A musíme pečlivě prostudovat cesty, jak toho dostávat, jak to provádět. My v EPD či v EIDHN si nejsme zcela jistě, zda ta diskuse o aktiv přenesené pravomoci je nejlepší eh, cesta, jak, zařídit, jak, jak zajistit, aby parlament měl dostatečnou kontrolní eh, kapacitu a pravomoc. Myslím, že tady budou zapotřebí další úvahy, další reflexe. Budu se těšit na vaše dotazy a tím to skončím pro tuto chvíli. Děkuji mnohokrát. A ještě na závěr paní Rebaj, zakladající členka Tuneského združení pro integritu a demokracii voleb a TID podělí se s námi o zkušenosti své organizace eh, s působením EIDHR. Máte slovo na pět minut. Děkuji. Eh, děkuji vám eh, nejprve za to, že si přejete vyslechnout zástupce občanské společnosti v Tunisku s tím, že jde o vlastně příznačný cíl této diskuse, protože my jsme potenciálním příjemcem prostředku, či příjemcem prostředku, ale jsme dnes hlavní silou přímo v terénu, která se i nadále bere za opravdovou demokracii v naší zemi. Nejprve bych ráda v pár uh, slovech stručně představila naši organizaci, naše združení. Vznikli jsme před méně jak jedním rokem po březnové revoluci. Uh, máme 2600 členů, máme 25 kanceláří ve všech regionech Tuniska, ale také my jsme ustavili kanceláře, eh, založili kanceláře v Evropě a v USA a v Dubaji a v Abu Dhabi, eh, abychom pozorovali volby. Pozorovali jsme tedy volby 23. Eh, října. Po volbách jsme organizovali setkání, které jsme nazvali setkání mezi zvolenými a voliči. A co to setkání na témata ohledně, nebo kolem témat, která se projednávají v parlamentu. A minulý týden jsme předložili svůj návrh týkající se vytvoření nové struktury, která by měla být pověřena zprávou budoucích voleb. A nyní tedy jednáme ohledně tohoto našeho návrhu. Pokud je o prostředky z Evropské unie, protože to je dnešním tématem v této diskusi, ráda bych stručně vystihla výhody a přínosy, které tyto prostředky přinášejí eh, zemím, ve kterých probíhá demokratizace. Snažím se o stručnost. Za prvé, jedna věc, kterou je třeba vyzdvihnout, že do jisté míry sdílíme stejné zájmy a stejné hodnoty a všichni si přejeme, aby Tunisko dosáhlo skutečně demokratického fungování společnosti a Eh, přímo v terénu všem bohužel dnes konstatujeme, že zájmem Evropy je také mít eh, takové sousedství, které respektive eh, konstatujeme tedy, že Evropa si přeje jako takové sousedství, které takovouto demokracii zaručuje. A u nás má Evropská unie určitou image neutrality, což je pro nás v našem lokálním působení velmi důležité, protože někdy se nás lidé ptají, odkud máte peníze. A někdy e, i lidé třeba odmítají e, spolupráci nebo odmítnou prostředky, pokud e, kvůli tady jejich původu. A musím říct, že spolupráce s Evropskou unii umožňuje dosáhnout určité vyváženosti. Je pravda, že dnes opravdu Tuniskem prochází hodně peněz a e, celá řada světových mocností je v zemi přítomná. Pro nás je toto určitá protiváha, e, výrazná protiváha, která je zajímavá pro občanskou společnost. A nyní e, nevýhody, které jsme konstatovali a konstatujeme v terénu u evropského financování. Jednak je potřeba určité proškolení pardon, eh, chybí někde tady eh, informace, někde nevíme přesně na koho se obrátit, takže informace eh, nepřicházejí dostatečně hladce. A navíc tyto informace, pokud ty máme, nejsou vždy přizpůsobené, zejména u nás často ty organizace jsou mladé a je třeba splnit souřadu kritérií, jak dlouhý seznam. Dále pružnost. Bohužel eh, evropské eh, procesy nereagují dostatečně rychle na situaci, takže když prostředky potřebujeme, tak ne vždy jsou k dispozici. Takže je zde malá pružnost, kterou konstatujeme, zejména proti jiným, eh, jiným zdrojům prostředků finančních. Malá tedy reaktivita, malá pružnost také na úrovni rozpočtových linek. Takže rozpočtových řádků. Takže nechci vás eh, zdržovat. Doufám, že se mi podařilo stručně vystihnout ty jednotlivé aspekty a budu se těšit na vaše dotazy. Děkuji za pozornost. Děkuji vám. Stínoví zpravodajové jsou tady. Ana Gomeš je tady. Prosím, chcete se uchopit slova? Pokud chcete, tak, pokud chcete, tak jste první na mém seznamu, první, kterou vidím tak máte slovo. Já bych ráda poděkovala našim hostům, poděkovala za, jej, za to, že jsou k dispozici pro odpovědi na naše dotazy. Ráda bych poděkovala panu zpravodaji, panu Lambsdorfovi za zorganizování tohoto našeho setkání. To je nesmírně užitečné všechny ty informace, které jsme si mohli poznamenat. Ráda bych se ještě zeptala na několik doplňkových záležitostí. Pane Martosi, vy v rámci Human Rights Watch, um, měl jste možnost zaznamenat určitou mobilizaci Eh, Evropské unie, pokud jde o vaši expertízu, pokud jde o organizaci nebo vůbec složení či strukturu vaší organizace, například pokud jde o přítomnost novinářů v zemích arabského jara. Tam, kde Evropská unie skutečně, řekněme, na pařížské konferenci mm, vzala na sebe tento závazek, pokud jde o média a jejich působení. Čili ano, samozřejmě musíme být selektivní, to je pravda, ovšem měli bychom podporovat ta média, která podporují demokratický rozvoj, lidská práva, pluralismus, toleranci, je toleranci a tak dále. Samozřejmě, že nebudeme podporovat média, které, která prosazují jiné zájmy. Ale mm, mm, řekněme i obecně určitá podpora mm, nějaké deontologie, eh, usměrnění, nějaký rámec a tak dále. Čili Evropská unie by na tomto poli podle mě měla přispět. Ráda bych se zeptala, zda vy a možná i ostatní kolegové zda jste měli pocit, že Evropská unie vám udělila proaktivní roli, že jste mohli skutečně zmobilizovat vaše zkušenosti, které jste poté mohli přetavit v tu pomoc našim partnerům na druhé straně, teda v zemích arabského jara. Pane Hernandese, mohl byste, prosím, mi říci, proč ty delegované akty, teda přenesené pravomoci, nejsou dobrým prostředkem pro prosazování demokratické kontroly mm, lidských práv a demokracie. A dotaz na paní Rebajovou. Ano. Já vím, nedostatek mm, pružnosti, rychlosti. Máte pocit, že například naše delegace v Tunisku že je schopná reagovat na vaše požadavky, na projekty, na ehm, veškeré aktivity, které prosazujete a jak hodnotíte, vy už jste se o tom zmínila, tu neutralitu. Katar, Saudská Arábie, ehm, nebo spíše vůči Spojeným státům americkým. NDI americké hrálo důležitou roli při školení pozorovatelských misí v Tunisku například. Jak hodnotíte evropskou roli vůči těmto institucím NDI například, nebo vůbec jejich role, jak to hodnotíte? Já jsem zapomněl říci, že skutečně máte k dispozici pouze dvě minutky jako řečníci. Bylo by dobré, abyste to řekl hned na začátku. One question. Možná jeden dotaz, Ana už to položila vlastně ten dotaz, ano, ten problém přístupu a tak dále. Máte pocit, že, že tam je politická vůle, že je to otázka politické vůle, nebo spíše ta nařízení regulace, které brání aktivitám, to je jedna z otázek, které vždy máme, co brání té implementaci, nedostatek vůle, nebo řekněme, něco se prostě musí změnit v nějakém nařízení nebo v textu a jakmile bychom to změnili, tak by to usnadnilo naše působení. A druhá věc, která je důležitá, eh, jednak eh, jsou to naši pracovníci přímo na místě a na, už se o tom zmínila, kteří jsou zodpovědní za tyto aktivity, kteří mohou reagovat navýšení pracovníků? Myslíte, že by to pomohlo celé věci? Pan předseda, už jenom, pane Lansdorfe, jedna věta. Jak to bude vypadat s tou větičkou? Může být trošku další? Já mám jednu otázku. Evropském nástroji pro demokracii a lidská práva máme tam i e, pozorovací mise. Jako a teď samozřejmě se zabývá těmito záležitostmi, ale chceme jít ještě trošku dál, koncepčně dál. Full electronic Cycle Approach. Chceme prostě podporovat celý demokratický proces. A otázka se týká všech tří SPQ. Herman Tos řekl, zda Evropská unie má postupovat selektivně, což znamená, že má sázet na přechodné síly, anebo má být neutrální. Herman Tos ten dává přednost selektivitě. Ale v tom případě jsme vystaveni určitému nebezpečí, že sázíme na určité politické síly a jiné budeme zanedbávat. Myslíte si, že ta neutralita bude určitým rizikem či ne? Ich bitte die Experten kurz zu antworten. Prosím, aby experti byli velmi struční, protože potřebujeme ještě eh, dalších deset minutek, abychom prohovořili téma Sýrie. Bon, rapidement, euh, je n'ai pas une connaissance euh, se stručně, já nemám nějaké úplně přesné informace, pokud jde o ty evropské programy, pokud jde o tyto arabské země, abych mohl odpovědět přímo na dotaz, který mi položen. Nedávno jsme měli, Evropská komise například pracovala nebo vedla takové konsultace nesmírně zajímavé ohledně Ruska, ohledně toho, jak bychom tam měli fungovat a tak dále. Členové delegace Evropské unie v Moskvě s námi spolupracují, identifikujeme projekty, tam například novináři, bezpečnost, bezpečnost, poskytování informací, bezpečnost těchto novinářů a tak dále. To je velice zajímavá záležitost. Zároveň podporuji naše iniciativy v oblasti obětí, útoků ze strany Mm, některých lidí spojených s mocí a tak dále. To bylo nesmírně efektivní, tato spolupráce, využívání nástroje, například pana Beketova, moskevského novináře, který mohl takhle využít právě tento nástroj. To bylo velice dobré a na summitu před několika dny naše delegace rovněž eh, se obrátila na náš výbor novinářů ohledně informací, detailní informací um, týkající se ruského prokurátora Například u těch um, zabití novinářů, toto je právě tento způsob možné spolupráce s mezinárodními, nevládními i místními organizacemi, čili to je odpověď na vaši první otázku. Druhá záležitost, ta selektivita těch aktivit, já osobně si myslím, a to je v samozřejmě záleží na tom, co ta organizace všeho chce dosáhnout. Ovšem, my například, mm, my chceme, aby ten výběr byl nesmírně přesný, pokud jde o pomoc, um, kterou udělujeme sociálním, politickým eh, um, složkám v těchto zemích přechodného charakteru. Paní Komeš ovšem se zmínila o tom, že bychom měli posílit ty instituce přímo na místě, obecně řečeno záležitost médií, transformační procesy, státní média, která by měla se stát skutečně veřejnoprávními médii. To znamená, to je záležitost. Můžeme se zúčastňovat různých fór, různých diskusí s místními orgány, organizacemi nevládního charakteru, politického, všem je velice jasné vyslat jasný signál Evropské unie, to znamená skutečně pomáhat těm zemím, které jsou na cestě k demokratickému přerodu. Děkujeme, říká pan předseda další host. Já naváže na vaši odpověď, s tím souhlasím. Demokracie, lidská práva, snaha zachovat si neutralitu, samozřejmě, že je to obtížné, my prostě nemůžeme být úplně neutrální, my víme, jaké jsou naše hodnoty a my prostě za těmi hodnotami si musíme stát eh, především v rámci nástroje eh, eh, EDIR, který je nesmírně důležitý z tohoto hlediska. Delegované akty, akty přenesené právomoci, to je taková technická záležitost, možná trochu nudná. První dotaz, jak vůbec definovat tyto akty. Je to něco, co se nemá využívat v zásadních oblastech, ovšem v diskuzích, která probíhaly, jsme měli využívat ty akty v nějakých víceletých plánovacích aktivitách a tak dále. Či tato jsou v podstatě ty esenciální prvky na, m, mm, politiky EU, čili to je trochu obtížné. Já jsem pochopil ten váš dotaz. Ovšem pro nás je občas trochu podivné sladit tyto dvě věci. Pokud je o kontrolní kapacitu, nejsem si jistý, zda delegované akty, tak jak fungují, by umožnili parlamentu více kontroly přímo na místě nad realizací, nad implementací nebo zvýšení nějakou, nějaký pocit odpovědnosti Parlament je součástí diskuzí, celého procesu. Vedlo to ovšem ale někdy k takovým omezeným možnostem buď um, to schválit nebo um, přijít s vetem. Pokud to něco schválíte, tak prostě s tím pak musíte fungovat a tak dále. To vyvolává mnoho obav a dotazů a já osobně i mý kolegové takový největší problém vidíme v tom, že delegované akty neznamenají zapojení pouze parlamentu, ale i rady a členských států. A tam máme určité, jsme trochu zdrženliví. Mnoho těch zále, záležitostí, o kterých hovoříme, možná je spojený s nedostatkem koherence, politické vůle, u některých konkrétních věcí a u delegovaných aktů, já se obávám, že by jsme to přetavili do toho strategického plánování nástroje EDIR a to by podle mě nedapomáhalo tomu, těm našim cílům. Jistě jsou zde různé způsoby, jak zapojit Evropský parlament, kontrolovat tu záležitost, mít dohled nad nástrojem EDR, všem. Nemyslím si, že právě delegovanými akty bychom toho měli dosáhnout. Všem to je pouze můj názor. Děkuji. Please, but I think you have a wrong opinion and we have to talk about that. Hmm, já si myslím, že zdá se, že se úplně neschodneme. Musíme si to ještě asi prodiskutovat společně, říká pan předseda. Čili teď dvě otázky, které mi byly položeny. První otázka neutrality, neutrality Evropy. Neutralita Evropy ve srovnání s jinými organizacemi, nevládními organizacemi a tak dále. Přímo v Tunisku, v terénu, jde o financování nebo americké finance, které nejsou vnímány pozitivně, ne všemi stranami, to je jasné, ovšem velikou základnou, která místní, která neakceptuje tyto, in, tyto finance vnitrské prostě a pro MEPy. Tam jsem například musela odmítnout tyto finance, poslední kontrakt, protože prostě by to nebylo prošlo. Jsou to určitá omezení přímo tam na místě. My jsme samozřejmě součástí té struktury a když já osobně, když řekněme, se to netýká přímo naší volby, tak to může prostě projít. Ovšem my v těch oblastech, kde prostě máme pocit, že by to bylo vnímáno negativně, tak nepřijmeme tyto finanční prostředky. A pokud jde o nějakou pružnost těch finančních prostředků, které Promiňte, pan předseda, poznámka, eh, poznámka mimo mikrofon. Mm, ano, terén, terén, terén. Ano, já říkala jsem teda přímo na tom místě ehm, pozorovatele vždycky často, když po, například po volbách se na nás obrátil tisk, první dotaz, odkud přichází finanční prostředky, čili odkud máte tyto finanční prostředky k dispozici. A když jsme řekli Spojené státy, tak jsme prostě často tím okamžitě ztratili naši věrohodnost, protože Hm, ta politika USA prostě hm, měla trochu jiné zájmy v tomto regionu, ovšem dotýká se to i Tuniska. Nějaká pružnost použití těchto prostředků, evropských prostředků. Jsou tam takové aktivnější jiné prvky, jiné subjekty. V loňském roce jsem se o tom zmínila, měla jsem možnost rovněž vystoupit. Já jsem byla, ty finance byly potřeb, zapotřebí velice rychle pro, řekněme, mm, pro školení pozorovatelských misí. Ovšem tyto prostředky ještě dodnes nejsou vlastně pořád k dispozici. Je v podstatě to, jak si zdůrazňuje to, tu obtížnost našeho fungování, protože tam ta rychlost reakce je opravdu opožděna, řekněme, pět dní, budeme mít školení a najednou nemáme ani procesy k dispozici, které mm, nejsou v naší odpovědnosti, jakožto našeho združení, ovšem v podstatě eh, musíme eh, to rozdělit na 2 plus 3 dny, najednou zjistíme, že v důsledku nedostatku procesu to financování nám propadne a tak dále, čili velice často, ano, ten systém, máme tam tři roky, například tři roky eh, zkušenosti musíte mít k dispozici ovšem pro asociace, které se zrodily po revoluci, prostě nemohou mít eh, takové zkušenosti nebo projekty, které prostě mm, už jsme realizovali. My existujeme pouze jeden rok. Prostě tyto, tyto podmínky nemůžeme aplikovat na naše asociace, na naše združení. To bych vám mohla uvést stovky příkladů, my máme dost času tyto procesy, tyto procedury prostě nejsou adaptovány na realitu. Ano, finance tam jsou, finance v Tunisku jsou k dispozici. Růz, mnoho mocností jenom země zálivu, my nemáme důkaz o tom, že to je pouze z těchto zemí, ovšem různé jiné asociace, združení se být politicky neutrální, neprosazujeme naše politické názory. Víme, že jsou zde ovšem i politizované organizace a združení, je to jejich právo, a mají tudíž přístup k financím okamžitě, jakmile to potřebují. A pro nás to je trochu občas i překážka, protože my prostě nemáme tuto, ten, nemáme tuto možnost nějaké alternativních prostředků. Děkuji vám. Chtěl eh, bych říci, že váš poslední příklad byl skutečně velmi podnětný, protože musíme být flexibilní jako Evropský parlament. Eh, jde o to, aby se neprosadily byrokratické struktury, které by měly prioritu před flexibilními nástroji. Eh, právě musíme mít určitě zkušenosti s tím, že je zapotřebí se zasazovat o věci v aktuální situaci. A z toho důvodu si myslím, že to nám určitě pomůže dostat se dál. Teď prosím eh, pana Lambstorfa, aby byl tak laskav a řekl poslední větu. Já bych chtěl poděkovat expertům, poděkovat za to, že jsou zde a že nám předali své návrhy. Myslím si, že to bylo velmi poučné pro nás všechny. I tam, kde možná to právě nezapadá do našich představ, jako když se jednalo o přenesené akty ale bylo důležité, že jste řekli, že EIDHR bude skutečně nástrojem flexibility, ale zároveň nesmíme zapomínat na rozpočtový, rozpočtová pravidla. Musíme mít takový instrument, který nám umožňuje reagovat skutečně velmi, velmi rychle. A to bude to nejrozhodnější. Děkuji vám ještě jednou. Děkuji. Děkuji, že eh, pan eh, Lamstos eh, již reagoval jako předseda, určitě to učinil na velmi vysoké úrovni. Máme k dispozici pouze několik málo minutek. Máme tady pana Kadla, který je z expert na Blízký východ. Možná, že nám krátce řekne, co se stalo v Sýrii. Ja, bitte sehr. Prosím. Warum muss sie sich denn umsetzen? Warum sie sich denn hier... Nemusíte si přesedat přeci. Mein Gott. Please start. Prosím, začněte. Děkuji, pane předsedo. Opět jsme byli svědky strašlivých událostí a zabíjení civilistů v Syrii, což ukazuje, že stojíme před situací, kdy dochází k nekontrolovatelné spirále násilí, která se výrazně zaměřuje na civilní obyvatelstvo. Mohu vás ujistit, že tato situace je v popředí našich snah eh, ze strany SVČ, ze strany vysoké představitelky, řešit situaci společně s našimi mezinárodními partnery. Je zde určitý rozpor, mohli bychom říci, protože všechny hlavní strany tvrdí, že plní Alanův plán, ale přitom vidíme, že přímo v terénu vypadá situace jinak. A samozřejmě jedním z hlavních problémů, na které stále narážíme, je zablokovaná Rada bezpečnosti OSN, kde se nedaří posunout věci předu. Pokud je o konkrétně tento, tyto nejnovější události a zabíjení civilistů v Hama, chci říci, že vysoká představitelka vydá prohlášení kde kromě kromě odsouzení tohoto brutálního násilí a zabíjení také apeluje na provedení důkladného vyšetření nejenom tohoto zločinu, ale také toho předchozího, který je eh, pouze dva týdny starý ve městě Hula. Vysoká představitelka také vyzývá mezinárodní společenství, aby se spojilo a umožnilo proběhnutí politického procesu, proběhání politického procesu. Včera v Istanbulu se účastnila zasedání na okraj eh, globálního fora protitoristického. Účastnila se tady diskuse o Syrii, vedla také jednání s Rusy začátkem týdne, protože Rusko hraje klíčovou roli při odblokování situace v Radě bezpečnosti OSN. Zároveň je třeba vzít na vědomí, že dnes Kofi Annan poinformovat eh, valné schromáždění a také Radu bezpečnosti o nejnovějším vývoji a existuje určité očekávání, že možná eh, Kofi Annan předloží nové návrhy, jak postupovat dále a jak se pokusit eh, zaručit, že jeho plán je skutečně prováděn. Jak se objevilo v médiích, Může jít například o návrh eh, ustavení nějaké, nějakého jádra, nějaké základní skupiny národů, která by se pokusila, pokusila situaci odblokovat. Samozřejmě také to bylo připojeno na pořad jednání pléna Evropského parlamentu příští týden, takže vysoká představitelka přijede do Štrasburku a bude vás informovat o svých kontaktech s mezinárodními partnery a také vás bude informovat o těch eh, nedávných jednáních, kterých se účastnila. Děkuji za pozornost. Pane Tanoku, děkuji, pane předsedo. Samozřejmě eh, všichni jsme velmi znepokojeni tím, co jsme četli v médiích. Zatím nemáme nezávislé eh, potvrzení těchto událostí, ale víme, jak to vypadalo eh, v viděli jsme obrazové svědectví o tom, že 30 dětí bylo chladnokrevně zabito, připomíná to nejstrašlivější nebo překoná nejstrašlivější okamžiky balkánské války a určitě klíčem k řešení je Rusko, takže Zajímalo by mě, zda eh, městek eh, ministra zahraničí, tedy městek Lavrova, nesmím se na jméno, eh, učinil to na prohlášení mezinárodního tisku, které převzala, nebo se k něm vyjádřila Arabská liga. Jeden z velvyslanců Arabské ligy mi sdělil, že je možné, že tady dochází k posunu v ruské pozici, tedy Sýrie minus Bashar al-Assad jako prezident. Takže je možné, že by Rusko tedy zrušilo své veto v Radě bezpečnosti nebo ji stáhlo. A e, zajímalo by mne, e, co SVČ, co se myslí členské státy, co se myslí vysoká představitelka, že je možné tam bychom vyvíjeli větší tlak na Rusko, aby si uvědomilo, že prostě je třeba, aby se vzdalo, aby opustilo svého spojence v podobě e, režimu strany Bas a Ramašku. Samozřejmě tím Eh, se bude izolovat od Iránu, ale Rusko se musí eh, uvědomit, že má širší zájmy na spolupráci v Perském zálivu se zeměmi Rady spolupráce v Perském zálivu a s širším mezinárodním společenstvím, že jo, v jeho zájmu není podporovat režim, který eh, beztrestně střílí do žen a dětí. Samozřejmě je to velmi složitá situace. Já si troufám tvrdě, že ani srská opozice nejsou žádní anděle, ale existují opravdu dosti prostě přesvědčivé důkazy, že režim eh, umožnil eh, milicím, těm nejtrudším milicím, aby vyjeli do těch vesnic a zmasakrovali civilní obyvatelstvo, ženy a děti, což je podle mého jednoznačně zločin proti lidskosti. Když budeme upřímní, tak jsme politicky téměř eh, bezmocní. Víme, kde leží klíč pro mezinárodní řešení, ten leží u Ruska, ale nevíme, jak postupovat. Určitě nebudeme eh, vysílat celou řadu bezpilotních letadel na eh, politické příslušníky v Sýrii, ale ptám se, existují některé oblasti hospodářských kontaktů, hospodářských kontaktů, které nebyly přerušeny. Existují vůbec lety ještě do Sýrie a jak evropských aerolinek, tak dalších aerolinek. Nebylo by dobré, abychom přerušili veškeré lety, které startují z EU do Sýrie a bylo by také dobré, aby veškeré lodě, které eh, vyplouvají z evropských přístavů, nemohly eh, vplouvat do Sýrie? Paní Gomez? Without any political problems. Já bez jakýchkoliv politických problémů mohu říci, že se plně připoji k slovům pana Tanoka. Klíčem k řešení je Rusko. A myslím, že Čína se pak připojí OSA, eh, Evropa pardon, musí hledat eh, cesty, jak by daleko efektivnější vyvíjení tlaku a v tom, jak eh, jednoznačně klást odpovědnost na Rusko. Děkuji, paní Brantnerová, prosím. Děkuji. Je tady pocit určité bezmocnosti, bezradnosti. Uh, ale myslím si, že naming shame Ruska to už je docela dobré, protože když OSN není schopno změnit pozici Ruska, tak se situace zkomplikuje. My víme, co Rusové chtějí. Chtějí zjednodušení vízové politiky a možná, že se řekne, pane Putine, dostaneš vízové zjednodušení, pakliže necháš padnout eh, Asada. Ale myslím si, že to dávání a braní není jednoznačné. Musíme přesvědčit Rusko, to je první věc. A druhá věc, eh, ta se týká FMC, FMC se nepodařilo poslední půl, tři, tři čtvrtě roku sjednotit opoziční síly. Takže neexistuje žádná jednotná opozice mezi těmi, kteří bojují přímo na místě. Evropská unie musí hrát určitou eh, roli týkající se také eh, pomoci z jiných zemí, jako například eh, z arabských zemí. Ty opoziční síly jsou činy někdy velmi lokálně a někdy se žádají například satelitní telefony tak, aby skutečně existovala možnost se sladit i mimo území a teď je otázka, jak nalézt nejlepší cestu, abychom měli určité aktéry přímo na místě, se kterými se spojit a kteří by se sjednotili. Thank you very much. Děkuji mnohokrát. Pane Salafranco, prosím. Creo que estamos asistiendo a una situación ya absolutamente... Děkuji, pane předsedo. Ta situace je opravdu neakceptovatelná. Hovoříme zde o téměř 80 lidé, kteří byli zavražděni, polovina z toho ženy a děti, někteří ubodání těmito milicemi, které prostě konají na podnět eh, pana Asada. V Istanbulu proběhla schůzka, neformální ministerské setkání, které zastupovalo země i ze Spojených států, Itálie, Německa, Turecka, ostatní země. Já myslím, že je neakceptovatelné, že k tomu dochází. Máme zde koruch přátel, Syrie, Irán, který v podstatě jenom přihlíží. Prostě musíme velice jasně odsoudit tento akt, musíme podpořit i vysokou představitelku, aby vystoupila na plenárce příští týden. Musíme přijít s nějakou uh, jasnější linii, eh, razantnější linii, tak aby prezident Syrie skutečně pochopil, eh, že to, co se stalo v, Egyptu se, v Egyptě, se může stát i jemu. Nemůžeme neustále umožnit pokračování této beztrestnosti, masakry, které probíhají v této zemi a Evropský parlament, pane předsedo, podle mě by mohl se snažit o iniciaci konkrétních aktivit, které by zabránily pokračování těchto eh, věcí. Samozřejmě víme, že ani vztahy mezi EU a Ruskem nebyly nejlepší v, minul, v posledním období. Jedy. A Edy? Eh, pardon, eh, Jedy. Ano, děkuji mnohokrát. Já budu velmi slušný, samozřejmě budete mít možnost vyslechnout odpovědi na všechny tyto otázky. Já samozřejmě vzkáži vaše, předám vaše dotazy vysoké představitelce, která přede příští do Štrasburku. Jenom tady pár slovy ke změně v postoji Ruska. Bohužel zatím jsme nezaznamenali žádnou změnu. Již dříve Rusko hovořilo tak a dalo vzniknout dojmu, že pro ně by Syria, Syrie mohla být bez Asada, ale nebylo to zcela jasné a určitě se to nepromítlo do, do kroku Ruska, zejména v Radě bezpečnosti OSN, alespoň do posud. Pokud je o hospodářský aspekt, eh, jenom bych rád připomenul, že 15krát jsme již prodloužili sankční režim který byl zahájen již před více než rokem a pravděpodobně příští Rada ministrů zraněčí opět přijme nějaká opatření eh, v tomto směru. Také před dvěma dny jsme se účastnili mezinárodního jednání ve Washingtonu týkající se sankcí, kdy se snažíme do toho dostat také aktéry mimo EU, aby se připojili k režimu sankcí. Eh, je důležité, aby naši spojenci přijímali podobná opatření, aby celý systém sankcí byl účinný. Obecně eh, k tomu, jak přesvědčit, k té snaze přesvědčit Rusko, jak jsem řekl, eh, proběhl summit, hodně se o tom diskutovala. Vysoká představitelka je v neustálém kontaktu s ruskou stranou a eh, snaží se tohoto dosáhnout. Tato jednání tedy pokračují. Pokud je opozici, to je ta nešťastná situace, kdy se opozice je roztřištěna a není schopna eh, přijít eh, se silnou platformou. Chci říci, že my jednáme se všemi opozičními skupinami, ne pouze s tou jednou zmiňovanou, a snažíme se zjistit, zda bychom eh, mohli nějak pomoci združit opozici 16. května se o to pokusila Arabská liga, my se také eh, snažíme to tež a jsme v této věci také v kontaktu s Arabskou ligou. Takže všechny tyto snahy probíhají dále a příští týden, jak jsem říkal, se dozvíte více od samotné vysoké představitelky. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Děkuji vám tím spíše, že jste dorazili na pozvání na poslední chvíli. Za to vám velmi děkujeme a já osobně mám pocit, že jsme dospěli do bodu, kdy musíme říci, že plán Kofiho Anána tímto skončil. Myslím, že už jsme dospěli do fáze, když vidíme, co se děje v Syrii. Lidé, kteří kteří tedy, ty, ty milice tedy um, ubodali krutým způsobem ženy a děti v té vesnici, tak to znamená, že se nerýsuje ani známečka nějaké dohody nebo plnění, tak Anánovy dohody, již s tímto nemůžeme eh, argumentovat jako nějakým alibi a musíme hledat nějakou jinou pozici. Děkuji.